Welcome back uh, to the committee meeting. Um, I have to inform you that there will be no Slovak. Bohužel vám musím sdělit, že nebude dnes dopoledne tlumočení do slovenštiny. Zároveň bych vám ráda připomněla, že dnes dopoledne mezi hodinou devátou a 10.30. Zde tady budeme mít hosty paní kolegyně Moren Šartě z jejího volebního okorsku. A jakmile se dostaví, tak je přivítáme. Sdělení týkající se trialogu. Návrh právní úpravy o statistikách, druhý trialog, to je zpravodaj pan Necelič se konal 26. dubna a byl učiněn pokrok, pak se konala jedna technická schůzka ještě a třetí kolo se bude konat tento týden 16. května večer. Ochrana pracovníků před karcenogeny a mutageny na pracovišti to je druhý balíček, trialog CMD2 s panem Rulénem jako zpravodajem se bude konat rovněž tento týden a to 17. května dopoledne. Rovněž bych ještě od sebe ráda donala, že včera odpoledne nás zde nebylo mnoho, ale měli jsme zde zajímavé hosty, odborníky, vědce, badatele a jiné podobné povolané experty na digitalizaci a dopad digitalizace na práci, společnost a tak dále. Diskuse byla nesmírně zajímavá, i když v podstatě se konalo o rozpravu spíše pouze mezi odborníky, protože tady bylo tak málo našich členů. Já však mám ten pocit, že bychom se k tomu tématu měli co nejdříve vrátit. Ono totiž tam se objevuje mnoho velice vážných témat, palčivých témat a i z politického pohledu bychom tu diskusi měli prohloubit. Jsem si jista, že ti z vás, kteří se včerejší schůzky účastnili, mě podpoří a rádi se k tomu tématu vrátí. A doufám, že se k nám přidají i další, kteří se k tomu nějakým inspirativním způsobem vyjádří a že by se náš výbor mohl zabývat touto problematikou. Šířeji týká se totiž naší budoucnosti. Bod číslo jedna dnešního pořadu jednání, jinak bod číslo šest eh, celkového pořadu jednání. To je rovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Snad víte, že tam máme předložených 660 pozměňujících návrhů, navíc k těm 80, které předložil pan zpravodaj osobně tedy. Je to velice intenzivní práce, intenzivní úsilí. Dávám slovo zpravodaji. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, jak už jste sama předeslala, velice mě těší tento mimořádný zájem o problematiku. Nevím, zda si mohu dovolit nějak komentovat přítomnost kolegů dnes dopoledne, zda i to je určitým odrazem tohoto zájmu, ale každopádně pozměňovacích návrhů máme mnoho. Převážná většina se zdá vyjadřuje podobné postoje. Nebudu zabírat příliš mnoho našeho času záležitostmi, kde se zdá panuje obecná zhoda. Jsou pozměňovací návrhy, které tedy se snaží vyjádřit to či ono jasněji. Ale Obecně řečeno máme následující záležitosti, kde se zdá, že je většina našich členů podporuje číslo jedna potřeba vybízet členské státy, aby dávali eh, pečovatelské eh, podmínky do pořádku. Za druhé, eh, lepší možnosti pro dovolené a otcovská dovolená i pro adopce, nikoli pouze pro rodiče, za čtyři dovolená, pět, že by mělo být zvyšování nepřenosné, rodičovské dovolené 6, 10 dnů otcovské dovolené, 7, 5 dnů pečovatelské dovolené, 8, čas, doba, do níž si může rodič žádat o dovolenou, by měla být až do věku 12 let dítěte. V těchto záležitostech se zdá panuje obecná shoda. Proto se tedy zdá, že to nějak dotáhneme zdárně do konce, ale pak máme celou řadu záležitostí, které ještě budou předmětem diskuse a tam se pozměňovací návrhy často pohybovaly v extrémech například náhrada mzdy. Máme návrhy, které hovoří o stoprocentní náhradě mzdy, která by měla být povinná až pro postoj, že by si to členský stát měl řešit zcela výhradně sám. Pak minimální úroveň zaručené mzdy náhradní No, já si myslím, že by tam měla být minimálně hrubá mzda, co by minimum. Tady ale se to u návrhu liší mezi 45% až 100% míry průměrné hrubé mzdy v daném státě. A pak máme různé typy eh, té uvolněné doby, například 8 až 12 let věku dítěte. Tam jsme rozděleni mezi těmi, kteří jsou pro zvýšení věku do 12 let a těmi, kteří by dali přednost ponechání té hranice na 8 letech. Já si myslím, že 10 let by byl dobrý kompromis pro vyjednávání s radou, ale vyčkejme a uvidíme, jak se ty diskuse budou dále vyvíjet definice příbuzného u pečovatelské eh, dovolené, případně um, uvolněné doby. Tady návrh komise počítá s určitou definicí příbuzného či blízké osoby a my ještě o tom budeme vést diskuse, abychom našli nějaký kompromis. Pak eh, povinná otcovská dovolená. Já upřímně řečeno, Nejsem si jist. Tady musím upřímně přiznat, že nevím, jak na to. V úvodním ustanovení se hovoří o tom, že by členské státy měly být vybízeny k tomu, aby zaváděly otcovskou dovolenou, ale nevím, jak je to proporcionální z toho dělat něco povinného, takže tam jsem přístupný návrhům a diskusím. Pak uspořádání či zpřístupnění rodičovské dovolené samoživitelům a samoživitelkám. Tam jsem se vynasnažit, aby se jim pomohlo tím, že budou mít lepší podmínky k vybírání si rodičovské dovolené, ale tady se zdá, že musíme ještě tu rovnováhu lépe nastavit. Opatření která navrhujeme, možná nezacházejí dost daleko. Může se zároveň jednat o odrazující záležitost pro zaměstnavatele, aby samoživitele zaměstnal. Pan pak jde o mikropodniky a malé podniky které by neměly nést tak velkou zátěž. Aby tento právní koncept uspěl, tak je třeba nastavit při slušné pod, pojistky. Já tam mám pozměňovací návrhy, ale ještě další pojistky, které by měly chránit jak zaměstnance, tak i malé podniky. Takže závěrem rozbíhá se vyjednávání, celá řada pozměňujících návrhů je opravdu substantivní a já jsem eh, připraven vyjednávat se stínovými zpravodaji. V nejbližších dnech už máme harmonogram schůzek a i dnes nebo zítra se tomu budeme věnovat. Jsem si vědom, že i na radě se už diskuse pohnula a zdá se, že právě členské státy by rády měly dost pravomocí, aby si věci řešili sami. Tak to chtějí argumentovat vůči komisi, což ale znamená, že i my musíme k tomu přistupovat rozumně, musíme mít vyváženou složku a já se budu s potěšením sám dále věnovat tomuto úsilí i spolupracovat se členy tohoto výboru a jsem optimista, že se v parlamentu rozhodně podaří nalézt nějakého společného jmenovatele. Mně dělá starost ani ne tak to, k čemu dospějeme tady, ale spíše, jak se pak bude vyvíjet trialog. Takže buďme jednotní, přispějme zprávou, která bude vyvážená, vezměme v potaz všechny zájmy zainteresovaných stran a pak, když to budeme prezentovat na radě, tak určitě ty problémy budou mnohem větší, co se týče názorových rozdílů. Děkuji. Děkuji, pane Kase. A nyní má slovo za socialisty a demokraty Maria Arena. Máte slovo. Euh, Děkuji, omlouvám se za spoždění ale eh, často člověk musí být na více místech eh, najednou. Já jsem měl tedy možnost vyslechnout pana Kázu a už jsme o tom mluvili, ehm, že v mnoha bodech sdílíme názor a eh, je třeba říci, že návrh komise je dobrý, který jistě vyžaduje určité úpravy a pozměňovací návrhy, ale v podstatě je Eh, sleduje tři cíle, které my jako socialisté a demokraté chceme obhajovat. Pan Kaza má stejné eh, záměry, je to rovnováha mezi profesním a soukromým životem, pak prostředky, jaké můžeme na to uvolnit, tedy ta odměna je důležitá otázka, a pak boj proti stereotypům a nepřenositelnosti do té míry, že e, to posiluje ty stereotypy mezi ženskou a mužskou rolí v otázce e, péče o rodinu. E, tento návrh komise tedy plní tyto tři cíle a je možné i tak zlepšit některé věci v tomto návrhu. První když mluvíme o otcovské dovolené, tak mi se zdá, že by bylo užitečné, aby byla povinná. Protože ve většině případů, když je právo na otcovskou dovolenou, mnoho zemí má právo, tedy je tam otcovská dovolená, která je právem, ale není vybírána, protože je tady tradická, tradiční role eh, muže a předsudky. Mně se tedy mm, zdá důležité, abychom mohli říci, že to není volba, ale povinnost, která posílí vlastně to vybírání té otcovské dovolené. Druhá věc, eh, co se týče otcovské dovolené, i když dítě zemře při porodu, když dítě zemře, tak právo na otcovskou dovolenou neexistuje. Já si myslím, že otec i matka mají právo na smutek na, eh, eh, a eh, je důvod udělit tuto dovolenou a dát to do toho textu. Další věc je otcovská dovolená pro všechny pracující, včetně nezávislých USVČ. A tady máme pozměňovací návrh tímto směrem. Také podáváme návrh, aby tam nebyla eh, možná regrese. Takže některé věci už členské státy eh, udělali řadu věcí a eh, je mm, nutné zabránit tomu, aby někdo, některé členské státy se vrátili zpátky ve srovnání s tím, co už mají z důvodu této směrnice, že tam musí být zákaz regrese. Věci, které jsou citlivější, o kterých se eh, v radě diskutuje, to, je to, eh, to jsou tím zde odměňování. Komise stanovila pravidlo, které souvisí, je, nebo je navazáno na e, nemocenskou. E, pan Káca si sdílí ten návrh. Toto může vyvolat problémy v různých zemích, protože ty režimy jsou extrémně odlišné, co se týče pokrytí. Návrh zpravodaje je tedy na eh, rodičovskou dovolenou dát 75%, eh, zachovat ten tedy sick leave eh, na jeho sladění s otcovskou dovolenou, to je návrh, je 85 k hrubého platu pro celou dovolenou, to, to jsou tedy socialisté demokraté, to je náš návrh. Víme, že to bude problém v radě, ale je to jeden tedy z problémů, kde musíme ukázat parlamentu, že otázka odměňování je důležitá. Pokud odměňování nebude dostatečně zohledněno, tak to vlastně bude ochuzování rodin. Nemůžeme být štědří v oblasti dovolené a by to, což by nakonec vedlo k schudnutí té rodiny, protože má dítě. Rodiny, která má dítě, nesmí schudnout. Musíme dávat prostředky pro tu rodinu, i pro, pro jejich blaho i blaho toho dítěte v rámci boje proti bídě. Když se děti rodí do chudých rodin, tak je to takový začarovaný kruh. Jsou to chudé děti, které mají stále větší problémy se integrovat do společnosti. Takže to je věc, která je skutečně existenciální eh, pro vývoj dítěte v Evropě, především chudých dětí. A tady musíme eh, tomu věnovat, věnovat velkou pozornost. Takže to jsou tedy návrhy, které podáváme. Jsem přesvědčena, že eh, můžeme najít nějaký prostor pro vzájemné pochopení, protože sdílíme principy a chceme e, pracovat konstruktivně na tom. Co se týče čas, načasování, Vím, že bylo zastaveno, rada bude v červnu. Je důležité, že parlament by se měl mít možnost se přizpůsobit s eh, agendou práce komise a rady, abychom se mohli pokusit eh, o to, aby návrh byl co nejrychleji. Čas letí a tato, tento mandát brzy skončí a pokud chceme urychlit to, tak mm, bychom mohli mít opatření v rámci sociálního pilíře, a, mm, které by znamenalo konkrétní pokrok. Děkuji. Mm, Pní Žitňanská, tady není pan Gerike tady. Jménem paní Žitňanské, ona je někde na cestách. Dovolte, abych eh, schrnul její základní priority pro naše budoucí jednání. Neřekneme nic nového, když zopakujeme slova zpravodaje kolegy pana Kázy a paní Kozlovské Račivič kteří opakovaně řekli v minulých týdnech, že musíme být rozumní, co se týče našich požadavků, abychom měli dobrý základ do budoucí, pro budoucí trialog. Hlavní principy pro nás budou následující. Ta směrnice musí být co nejjednodušší, to znamená, že ta směrnice musí stanovit minimální standardy, které mohou členské státy přizpůsobit eh, sami. Některé boje o návrzích by měly zůstat na rozhodnutí na úrovni členských zemí. Považujeme za důležité, aby zůstal prostor pro přizpůsobení se potřebám, které mohou a jsou odlišné v různých členských zemích. Dále podpoříme návrh pana Kázy, zdůrazníme význam péče, infrastruktury péče o dítě, která musí jít ruku v ruce s každým návrhem, který sleduje potřeby rodin a trhu práce. Za třetí, chceme se vyhnout, eh, aby eh, tato směrnice byla hrozbou pro mikropodniky a malé podniky a budeme podporovat text, který nebude mít negativní dopady na menší firmy. Za čtvrté, eh, téma, které je důležité velmi pro paní Žitňanskou, je situace pečovatelů. My chceme drobné změny ve formulaci původního textu komise. Také chceme zlepšit uh, situaci pečovatelů a najít rovnováhu a dát každému členskému státu dostatek prostoru doladit standardy. V mnoha eh, oblastech najdeme společný prostor s panem Kázou. Domníváme se, že cíle návrhy jsou důležité pro zlepšování života rodiny a těšíme se na další diskuse. Děkuji. Děkuji, pane Gerike. Pak za Alde paní Weber máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla mm, podpořit eh, zpravodaje eh, návrh, který předložil, eh, které jsou plně v souladu s Eh, panem Kázou. Musíme ale být realisté v tom, co můžeme dosáhnout. Nejdůležitější bude toto dokončit před koncem tohoto mandátu, protože pokud to neuděláme, tak se obávám, že zklameme mnoho lidí, kteří si myslí, nebo kteří vidí tuto směrnici jako průlom. Nebude to zázrak přes noc, ale je to krok před a měli bychom jít touto cestou. O to víc, že vidíme odpor ze strany rady. Takže budeme muset e, v tomto parlamentu dosáhnout širší podporu a být e, tvrdí v tom trialogu. Ano, e, mezi mnoha návrhy, které byly předloženy, také já jsem některé předložila. Um, to, týká se to začlenění různých typů pracovníků, domácích, eh, tedy pracovníky eh, eh, z, z OSVČ, ehm, lidé, kteří pracují přerušovaně. Také je tady poznámka o samoživitelích, které by měly mít stejná práva na ochranu podle této směrnice. je také k definici otců, pečovatele. Tak eh, věřím, že je možné eh, tam začlenit i pracovníky, kteří jsou přímo součástí rodiny, ale kteří poskytují neziskovou péči, nezis, bez, bez, tedy, mm, bez odměny péči, eh, samozřejmě s garancemi, aby se to nezneužívalo k definici eh, příbuzných, ehm, Kromě toho ale bych řekla, že je důležité zajistit, eh, že je třeba poskytnout garance pro ty členské státy, které mají teď vyšší standardy, tak by měly tyto standardy zachovat. Eh, na druhé straně když mluvíme o minimálních standardech na evropské úrovni, tak musíme samozřejmě být opatrní, aby to nebylo příliš minimální, aby to bylo konsistentní. E, protože e, mluvíme o mobilitě e, pracovníků, lidé opustí zemi tedy a pracují v jiné zemi, tak musí vědět, co, na co mají právo. Jak řekl pan Káza, um, si nejsme jistí u některých aspektů, jak daleko můžeme zajít. A to tady bude pro, k procesu jednání. A já se těším na toto jednání a na, bychom mohli um, um protože pokud mám, když mám tolik pozměňovacích návrhů, tak by byl problém, pokud by nemohli, bychom nemohli jít eh, tímto směrem. Takže my budeme realisté a budeme pragmatičtí. González Peñas. Děkuji. Tania González Peñas, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jak jsme viděli, máme více než 600 pozměňovacích návrhů, což značí zájem a motivaci, kterou všechny politické skupiny mají na tom, aby zlepšili tento text. Už jsme debatovali několikrát, ale když máme pozměňovací návrhy v ruce, už můžeme hovořit konkrétně. Moje skupina předložila zcela jasně zaměřené pozměňovací návrhy, které spočívají v ochraně a konsolidaci práv pracujících, rovnováhu nebo rovnost mužů a žen na trhu práce a podpořit spolu odpovědnost v oblasti péče a stejně tak v oblasti eh, dovolených a umožnit, aby pracovali všichni se, zaruče, se zárukou spravedlivého eh, odměňování. Jsou zde určité hlavní věci. Eh, dovolené 100%, eh, se stoprocentním platem. Toto se objevilo a hovořila o tom komise a toto se týká otců hlavně. Desetidenní povinná otcovská dovolená, e, tak jak ženy mají mateřskou dovolenou, to je žádoucí a e, minimální e, délka trvání. Pozměňovací návrhy by navrhujeme, aby byly dany zaměstnancům, kteří se starají kteří poskytují péči. Jde zde tedy o profesionální pečující osoby, o neformální pečující osoby, to znamená e, osoby, které jsou doma a e, pečují o dítě bez e, odměny a dále Eh, zaměstnanci, eh, kteří, pracující, eh, kteří se také pečují. A my chceme, aby tato dovolená byla 12 dní v roce, tak jak se objevilo v analýze dopadů. Jinak pokud je o flexibilní práci, navrhujeme nahradit v tyto formy, eh, tak abychom zamezili eh, neexistenci ochrany zaměstnaných žen, tak jak to nyní jde, a navrhujeme adaptaci eh, z práce, která může být pozměněna tak, aby to bylo ve prospěch pracujících žen. Na druhé straně zahrnout zde netypické zaměstnance a zaměstnankyně a osoby samostatně výdělečně činné rozšířit koncept rodiny alespoň na druhý stupeň příbuzenství a e, otcovskou dovolenou i na jiný typ párů, než jsou heterosexuálové. E, dále čtyři měsíce mateřské dovolené eh, plně eh, odměn, s, s plnou odměnou a dále eh, je možné odmítnout dovolenou otcovskou jednou a odložit ji na tři měsíce. Otcovská dovolená je uznané právo a proto by to mělo být dáno písemně všemi stranami jak eh, a mělo by to platit jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Eh, dále odbory eh, musí uznat tuto směrnici a jsou zde tři hlavní otázky. Podívat se na, mat, do, na mat, směrnici o mateřské dovolené. Dále, dále pozměnit směrnice týkající se Eh, různých dovolených, to znamená mateřských, otcovských a propečující osoby a zahrnout všechno toto do jedné směrnice, tak abychom měli jeden eh, jedno pravidlo, jednu normu, která to bude řídit v průběhu tří let. Abychom, eh, aby existoval jeden legislativní balíček, a aby to byla veřejná, tedy legislativa, státní legislativa, která umožní lepší uznání těchto práv. Dále souhlasíme s navrhovatelem, aby zde byla neregresní doložka. E, Radě musíme poslat e, zprávu jednoty a e, můžete počítat s naší pomocí. Děkuji vám. E, děkuji vám a dávám slovo panu Mitrofanovcovi za zelené máte slovo. E, děkuji vám za příležitost vyjádřit své stanovisko. Mám jenom pár připomínek, na za prvé ty obecné a za druhé e, určité obavy, které se týkají určitých pozměňovacích návrhů. Zítra která eh, budeme, eh, nebo na tomto výboru bychom mohli mít nekonečnou diskusi o eh, vývoji této legislativy na základě to přání politických skupin a situaci v jednotlivých členských státech. Každopádně musíme navrhnout určité nové standardy evropským institucím, ze, eh, za Evropský parlament konkrétně. Evropský parlament je jedním z mála nástrojů mezinárodní spolupráce, která může zlepšit vnitřní legislativu všech členských států ve všech politikách, konkrétně v sociální politice. V některých členských státech sociální politiky se nezlepší, když my nestanovíme tyto standardy z nejrůznějších důvodů a politi- a politi- z důvodu politi- toho, jak tam probíhají politické procesy. Čili určité vyšší standardy eh, budou mít cíle, které teď mohou být eh, odmítnuty radou. Může se stát, že komise neschválí nebo že je neschválí členské státy ale v budoucnu se mohou stát realitou na úrovni eh, legislativy jednotlivých členských států. Naše pozměňovací návrhy mohou tedy být radikální. Mohou být radikální v tom smyslu, že naše skupina eh, Zelení eh, a NGL a EFA je eh, navrhují. Eh, dále mohou i moje vlastní návrhy mohou být považovány za radikální, těch je 15. a týkají se tomu, že Eh, jednotlivé členské státy eh, stanoví určité hranice a eh, dohlednou na rovnováhu mezi profesním a soukromým životem. My nechceme stanovovat nebo mm, nařizovat členským státům nějaké hranice v tomto smyslu, ale chceme, aby v něk- a v některých státech existují takzvané pracovní inspekce a chceme navrhnout tedy členským státům, aby informovali eh, eh, občany o možnosti, eh, o možnostech zlepšit jejich rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem s využitím zákonů platných v této zemi, protože je spousta mladých lidí, kteří pracují v soukromých podnicích nebo i v, ve, ve veřejných podnicích a nevědí o tom, že se jim může dostat určité sociální podpory nebo jsou, že jsou určité formy eh, dovolené pro eh, eh, rodiče a pečovatele. Poté, co bude přijata Eh, nová tato legislativa, tak my některé takovéto věci navrhneme. Eh, vlády a veřejné podniky musí informovat občany, kteří potřebují tyto informace, jak mohou využít eh, toho, co se jim nabízí a jak, je, jak mohou využít více možností pro komunikaci v rámci rodin mezi rodiči a dětmi a tak dále. Definice nebo e, takový pozměňovací návrh je v zájmu všech politických skupin. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. E, čtu si nebo řídím se e, s, Eh, eh, eh, seznamem řečníků. Mám zde Lauru Agueu, Joela Melina a tři další, které se jmenovala. Chybí ještě někdo? Já jsem nehovořil za sebe. Já mám trochu jiné stanovisko, takže vás mám dát na seznam, ano. Takže dávám slovo teď paní Agea za EFDD. Máte slovo. Ano, děkuji vám, pane předsedo, a děkuji panu Kazovi eh, za návrh. Zcela jasně vidíme, že to je základ pro jednání, která umožní Ehm, siln, vyjádřit silnou pozici Evropského parlamentu. Mezi námi jsou stále ještě velké rozdíly, především pokud jde o požadavky, které se netýkají jenom vylepšení směrnice, ale spíše harmonizace s použitím konkrétních nástrojů. Já si myslím, že jeden z cílů směrnice by měly být pobídky eh, eh, namířené na eh, trh práce, aby pozbuzoval ženy, aby se více účastnili. Často matky samoživitelky malý velký problém právě s tímto. Takže eh, to se zmiňuje v našich pozměňovacích návrzích a myslím, že bychom měli zahrnout eh, také eh, koncept osob samostatně vydělečně činných, liberálních profesí a některých podnikatelů, kteří často nepožívají dostatečné úrovně ochrany. Případně podnikatelů je důležité, abychom poskytli podporu, zde souhlasím s panem Kasou, aby podnikatel zvládnul zabezpečit toto právo. Není to samozřejmě žádný ústupek, ale chceme, e, aby byl určitý nástroj, který by podnikatelům umožnil zabezpečit toto právo jejich pracujících je, jsou zde typické tedy pracovní smlouvy nebo pracovníci s pracovní smlouvou. Ale pak jsou zde eh, atypičtí eh, pracovníci nebo atypické smlouvy, eh, které mohou být problematické. A nejde jenom o koncept rodičů, protože zde jsou i případy adopcí, když rodiče v rámci mezinárodních adopčních procesů cestují někam do jiné země pro dítě. Já si myslím, že toto všechno by pomohlo, eh, nebo mohlo zlepšit tento text. A eh, dále ti, kteří eh, tedy adoptují nebo jsou v procesu adopcí, by také měli být zahrnuti. A samozřejmě cílem je zjednodušení. Čím více zjednodušíme, tím lépe, protože ten nástroj se bude snáze používat, především když lidé žádají o Eh, nějaký tento typ dovolené. Protože když eh, požadují o tuto dovolenou, tak by to měli v jednom jediném hm, postupu to udělat pouze jednou, zažádat pouze jednou. A dále by, eh, měly, by měla být podpora eh, poskytování eh, péče pečujícími osobami nebo podpory pečujícími osobami a dovolit lidem, aby měli možnost si požívat péče profesionálních pečovatelů, ať mužů nebo žen, kteří poskytují péči eh, lidem s postižením eh, nebo těm eh, jejichž příbuzní a těm, kteří příbuzní, jejichž příbuzní pracují. Tak, takže mě, bychom se mohli zahrnout taky práci na dálku, tu takzvanou smart working, teleworking, práci na telefonu. I tento typ práce. A zároveň musíme zajistit, že e, se nebude zneužívat, e, aby, teda, aby tedy tento nástroj se mohl e, bez problémů používat. vysoko vysokokvalitní péče pro děti především se zabezpečením toho, že tyto tato vysoká kvalita služeb bude přijatelná pro eh, nebo přístupná pro každého bez eh, eh, toho, mm, že by mě na to neměl vzhledem ke svému příjmu. Právě proto zde jsou ty pobídky pro malé a střední podniky a mikropodniky, aby byly záruky i pro venkovské oblasti a e, zaměstnance těchto podniků. Takže toto všechno, bo na to všechno se zaměřujeme. Taky jsem hovořila o začlenění osob samostatně výdělečně činných. Je jasné, že hlavním cílem, vzhledem k tomu, že mnoho členských států má e, e vysoce kvalitní služby a záruky na vysoké úrovni. takže budou působit tak, že to, co navrhuje pan Kasa, bude mít tendenci tuto úroveň ještě zvyšovat a nikoli snižovat. A jsme uprostřed velkého boje. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Madame Joel Melan, máte slovo. Děkuji, ano, nebudete překvapovat, že eh, jsme v jaksi v jiném registru než další řečníci. Je to směrnice, která eh, má zajistit rovnováhu pracovního soukromého života pro ty, kteří se starají o děti. Problémy jsou u eh, velmi mladých nebo postižených rodičů, Modifikace směrnice o mateřské dovolené nám dává zásadní problémy. Pro to jsme ne e, podali pozměňovací návrhy a rezervujeme výhradu možnost e, vlastního stanoviska. E, jsou spousta pozměňovacích návrhů nám nevyhovuje, je tady Eh, jsou návrhy, konstatování velmi zajímavé, ale nemají své místo v legislativním textu, který měl být vnucován členským státům. Všechny nedávné ehm, záležitosti v rámci sociálního Eh, pilíře vyvolají problém útoku na subsidiaritu a suverenitu členských zemí. Jenom členské země mohou posoudit nutnou legislativní úroveň, která má mm, eh, zajišťovat základní sociální ochranu. Zaměstnavatele, kteří poskytují kvalitní zaměstnání, dobré podmínky, eh, Mm, i pro zaměstnance, ženy, zaměstnanky některé eh, využívají těchto podmínek. Samozřejmě ehm, stále eh, překračujeme tu červenou linii kousek po kousku, když mluvíme o rovnováze osobního soukromého života, tak vlastně vytváříme nerovnováhu, kde soukromý život e, ztrácí na ten profesní. Já Eh, vidím, že stávající úroveň eh, platů, která se blíží k hranici bídy, eh, znamená, že ženy jsou nuceny pracovat. To ohrožuje strukturu rodin, to je evidentní. To se projevuje každý den v, de, v, mm, v trestné činnosti mladých. Ohrožuje to i zaměstnavatele, protože e a Eh, minimální plat eh, není dostatečný a dále to ochraňuje, ohrožuje systém sociálního zabezpečení, protože pokud nejsou zachovány eh, pracovní místa, my o tom mluvíme stále, digitalizace a e, změny společenské znamenají změnu pracovních míst, takže bude stále více nějakých prekérních míst. Jak se tedy budeme chránit v systému sociálního zabezpečení, protože mm, nebudou mzdy zajištěny odvody ze mzdy. Bude jiné řešení sociální ochrany, financování sociální ochrany, protože nám hrozí eh, pokles spotřeby v důsledku schudnutí populace protože už eh, obyvatelé nebudou mít mm, dostatek prostředků ke spotřebě, tak nebudou ani v důsledku toho ani prostředky na sociální zabezpečení. To jsou všechno prvky, které zmiňovaly různé frakce. Je to velice zajímavé. Dejme státům prostor, aby mm, eh, zavedli svá pravidla. Samozřejmě to, o čem mluvíme Ehm, mm, tak tady, myslím, ta červená linie byla překročena, co se týče eh, možnosti eh, států eh, regulovat věci pro své občany. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dříve než začnu, bych ráda poděkovala Davidovi za práci. Je to velmi dobrý základ pro to, abychom dosáhli eh, dovolených, které umožní zasouladit soukromý a pracovní život a předpokládám, že se nám podaří to odhlasovat dříve, než skončí volební období, protože si myslím, že to je velmi důležitá věc pro veškeré evropské obyvatele a myslím si, že, by, že bude mít prospěšná pro všechny. Chtěla bych pohovořit o pár bodech, které považuji za důležité. Pokud chceme eh, eh, rovněj, eh, rov, rovnější vyrovnání pro tyto, nebo, to, nebo větší rovnováhy mezi muži a ženami, potřebujeme tyto dovolené pro, pro muže. A proto tu směrnici musí přijmout členské státy a musí být udržitelná po dlouhou dobu. Bylo by k něčemu, kdybychom byli příliš ambiciozní a nešlo by to potom implementovat. To je zcela evidentní. Za druhé musíme zajistit efektivní přijetí těch návrhů a toho, aby ho muži využívali. Myslím si, že je důležité se zaměřit na vysokou úroveň kompenzací spíš než na délku. V tomto smyslu jsem eh, předložila pozměňovací návrh, pokud jde o osm, ve, ve smyslu 80 eh, na základě nemocenské, tak jak je to v některých, eh, ne, než tak, jak je to v některých zemích, kde je ta nemocenská, tak bychom totiž měli atraktivnější eh, plat v době rodičovské nebo otcovské dovolené a podpořili bychom otce a proto navrhuji, e, abychom se snažili, abychom mohli e, to odhlasovat do konce našeho období, proto abychom dali zcela jasný signál, že chceme pomáhat všem rodinám. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Pana, má paní Morančatě. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci především ehm, poděkovat Davidovi Kasovi za jeho práci a e, za způsob, jakým ehm, přistoupil k tomu, prohloubil ten návrh komise. Vím, že ano, je odpovědností Evropy ukázat cestu všem členským zemím. Není to otázka subsidiarity. Je to naše role na evropské úrovni vyvažovat Mm, profesní a soukromý život a členské státy musí postupovat tímto směrem. První bod, kde musíme jednat, a to je, to nelze tedy obejít, to je ukončit tu transferabilitu e, rodičovské dovolené mezi muži a ženy. 2% mužů si berou rodičovskou dovolenou. Takže vidíte, že celá ta váha rodičovské dovolené víc, výhoda se stává nevýhodou pro ženy, protože eh, rodičovská dovolená, role žen ve společnosti zpomaluje jejich kariéru, takže dobré, dobrý záměr, ale špatná aplikace. Pro mě problém netrans, nepřenositelnosti je eh, zásadní, protože právě Eh, to eh, vlastně neřeší ten, ten rozdíl. Další otázka je financování členském státě, který dobře znám, tak se ozývají hlasy proti nákladům tohoto opatření. Ale pokud se podíváme na problém v celém rozměru, dnes 61% eh, absolventů jsou ženy. Ve chvíli odchodu do důchodu žena vydělává 39% méně než muž. Takže jsme investovali, členské státy, rodiny, veřejné prostředky i soukromé do vzdělávání žen, protože představují 61% absolventek. A na konci se nám nevrátila ta služba eh, na investice, kterou jsme udělali do vzdělání. Proč? Protože těhotenství, porody eh, znamenají spoždění kariéry ženy. To znamená, chudnutí žen se stává skutečným politicko-ekonomickým problémem eh, když k tomu přidáme veřejné soukromé investice na začátku, dále podpora těchto těch chudých žen, pak vidíte, že to je skutečně drahé. Nemůžeme se dívat jenom na e, cenu rodičovské dovolené. Musíme integrovat e, e, pro opatření ve vzdělávání i boji proti chudnutí žen. Když, se, když to vidíte globálně, tak vidíte, že skutečně je třeba jednat. Děkuji. Paní Angerius, máte slovo. Já vlastně nevím, co ještě říci po takto inspirativním projevu kolegyně Morel Šatě. Nebudu se pouštět do obsahu protože to se zdá, že už Maria Arena i Elizabeth vystihly velice precizně. Spíše bych ráda vyjádřila podporu práci zpravodaje a jako už zde zaznělo vícekrát, záleží na tom, abych tu, abychom tu složku opravdu dokončili ještě v tomto volebním období. Nebude to snadný trialog alespoň tak se zdá, že k nám chodí ozvěny z rady, které to naznačují. A nyní opravdu záleží na tom, abychom se zde my v této sněmovně shodli a já důvěřuji zpravodaji i stínovým zpravodajům, že se jim podaří dosáhnout kvalitní rovnováhy a zároveň pevného základu pro parlamentní stanovisko. Není to snadná věc. Vyjednávání s radou nebudou snadná, ale chci zde oficiálně říci, že naši podporu máte, my vám věříme, takže postupujte ku předu, dospějte k něčemu opravdu pevnému, hmatatelnému, tak, aby se vše dalo dotáhnout dokonce ještě v tomto volebním období. A nyní pan Gerike, prosím. Děkuji, paní předsedky. Ne, děkuji rovněž Davidu Kazovi. Já se domnívám, že je to nesmírně nutné téma Ono se to neustále objevuje a za celé desítky let se nám zatím nepodařilo dosáhnout kýženého výsledku. Samozřejmě, že na jedné straně máme své bytnost členských států, jejich pravomoci a to nesmíme ztrácet ze zřetele. Na druhé straně my, co by Evropský parlament, si musíme vzít za úkol šíření těch doporučených postupů toho nejlepšího, co už bylo vymyšleno a dívejme se, kde už máme nějaké příklady, které bychom mohli následovat. Je třeba si říci, že to nesmí být pouze nějaké kapesné, že to nemůže být jenom nějaká almužna, která neodpovídá tomu, jak hodnotnou práci ten člověk vykonává a i kolik času věnuje péči o dítě. Pokud hovoříme pouze o kapesném, tak to můžeme rovnou zabalit a nemusí se to ani zmiňovat, protože jak rodiče, tak příbuzní zůstanou závislí a musí víceméně se doprošovat, musí žebrat opět ty peníze. Přestože pro naši společnost vykonávají tak zásadní úkoly, jsou osobami, které závisí na velkorysosti někoho jiného. Hovoříme tedy o vlastně výchovném, o penězích, které musí mít k dispozici a představme si, jak vypadá finanční zajištění, ať už jeslí či eh, mateřský školek. A tam by nezávisle na tom, zda jsem v Rumunsku, ve Švédsku či ve Španělsku, to mělo vypadat z principu podobně. V opačném případě nebudeme mít celoevropský přístup. Nejde o konkrétní hm, peníze, ale spíš o měření stejným metrem a o orientaci směrem ke stejnému cíli, i když v praxi to pak může mít různou podobu podle toho, jaká je v zemi situace. Kromě toho často slýcháme, že tím odsuzujeme ženu, aby zůstala v kuchyni a staral se jenom o ty děti, ale tak to není. Jakmile to začneme nazývat platem, který nebude platit, vyplácet zaměstnavatel, ale o který se postará stát, tak pak budou rodiče a především matky mít svobodnou volbu. Zda si někoho zaplatí, anebo zda zůstanou doma sami. Tím, že je matka odkázána na to, že musí svěřit dítě někomu jinému, protože si to jinak nemůže dovolit zorganizovat, tak tím má svázané ruce. Další věc spočívá v tom, že jsme zjistili, že rodiče platí eh, za dítě víceméně daň. Není to daň z příjmu, ale je to přece jenom například DPH a tak dále. A když se vše sečte, tak se zdá, že tam je obrovský rozdíl mezi rodiči a bezdětnými páry. I to se musí vzít v potaz. A v Německu už se vícenásobně probíralo téma, že máme stárnoucí společnost a to tou měrou, že by se mělo nějakým způsobem volit rodič, rodičovská podoba. Že se děti budou odevzdávat hlasy za rodiče, to se dá snad nějak prosadit. A pokud budeme vyplácet plat za výchovu dětí, tak nastolíme novou spravedlnost. A pak, když si srovnáme rodiny s dětmi a rodiny bezdětné, ženy a muže, tak až pak to můžeme propočíst, zda jsme dosáhli rovnováhy, která povede ke spravodlivé mu vyplácení starobního důchodu a opravdu nemůžeme neustále k tomu přistupovat jako k nějakému kapesnému. Já hovořím o generační spravedlnosti. Rovnováha mezi profesním a soukromým životem a rovněž nesmíme se neustále na to dívat jako na smlouvu dvou pokolení. Musí to být smlouva mezi třemi pokoleními. Děti, nevydělávají peníze, musíme je financovat, ale pokud uděláme něco proto, abychom i v oblasti starobních důchodů dosáhli spravedlnosti, tak budeme mít i ústřední nástroj proti chudobě žen. A zjistíme, že jsou to právě matky a právě proto, že vychovávali děti, které jsou často zejména postiženy chudobou ve stáří. Proto se musíme už v případě mladých rodin snažit dosáhnout toho, aby v celé Evropě nedocházelo ke eh, stárnutí takovému, kdy už nebudeme schopni ufinancovat ani ty starovní důchody. Tedy děkuji ti, Davide, dá se snad ještě dosáhnout i více. Thank you. Uh, do the rapporteur wants to... Děkuji a chce se ještě vyjádřit zpravodaj. Máte slovo. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Eh, čas nás tlačí. Diskuse byla opravdu podrobná. Já tedy budu stručný. Všechny komentáře, které jsem si vyslechl, byly opravdu zajímavé. A co k tomu dodat? V podstatě se budu opakovat, ale zároveň to jsou záležitosti, na kterých opravdu záleží. Kompromis je možný, avšak nepřehánějme to, netlačme to do ať už toho nebo onoho extrému. Zkusme se soustředit na té zlaté střední cestě zkusme najít eh, tu správnou rovnováhu a něco, co bude reálné, co se v praxi uplatní, čeho budeme schopni s radou dosáhnout. Nesmíme si stavět nereálné cíle. A snažíme se se dohodnout mezi sebou, tak abychom my jako Evropský parlament měli takovou celoevropskou představu, abychom se co nejdříve mohli pustit do vyjednávání s radou. Tam teprve nastanou ty skutečné problémy. Chci poděkovat zejména stínovým zpravodajům. Budeme se dále zabývat všemi těmi pozměcími návrhy, budeme se snažit dosahovat kompromisu a já skutečně doufám, že jich i dosáhneme a že to bude vyvážená zpráva. Děkuji vám, pane Kaso. Děkuji rovněž všem ostatním kolegům, kteří se účastní diskusy. Opravdu jsme si mnohé vyjasnili. Vysvětlili, i když samozřejmě se naše postoje přece jen liší. Schválování na našem výboru, tam se s tím počítá 11. července, to snad je poslední den před letní přestávkou dokonce i na nejzaším severu Evropy už začne léto. Tedy samozřejmě, že se ještě k této záležitosti budeme vracet. A nyní bod číslo sedm na našem pořadu jednání. Navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reform a přizpůsobení jeho obecného cíle. Tady dávám slovo panu Čabovi. Děkuji. Jak víte, program SRSP byl ustanoven v loni na zbylé tři roky současného rozpočtového období a tam bylo vyhrazeno 142,8 milionů eur. Má to přispívat k zavádění strukturálních reform v členských státech a podpoře všeho, co se toho týká. Já jsem se rozhodl, že tam je třeba podporovat například vzdělávání, Eh, proškolování, úpravy pracovního trhu při tvorbě pracovních míst, boj s chudobou, sociální začlenování, eh, systémy sociální podpory i veřejné zdravotnictví. Ostatní oblasti podpory mají rovněž silný vliv na kohezi, jak hospodářskou, tak i sociální. První reakce ze strany eh, členských států byly velice kladné, jak eh, loni, tak letos a eh, v současném roce už máme žádosti o 152 milionů eur, což je pětinásobek alokované částky ve světle takového vývoje se zdá, že navýšení těch dalších 120 eh, milionů je oprávněné. Máme rovněž technické problémy, například komise, eh, která eh, hovoří o tom, že by se to mohlo využívat i na přizpůsobení pro vstup do eurozóny. Mé pozměňující návrhy směřují ve do dvou záležitostí. Za prvé, podpořit členské státy například by mohly být podporovány i eh, ve smyslu vstupu do eurozóny a rovněž, že by to mělo být všem členským státům přístupné, nezávisle na tom, zda jsou členy eurozóny nebo nikoli. Za druhé, mám v úmyslu zdůraznit potřebu strukturálních reform ve vztahu k sociálním a zaměstnaneckým politikám a rovněž vzhledem k prioritám, například podpora vysoké kvality vzdělávání, aktivity na pracovním trhu, Ono je to zejména důležité, pokud berete v potaz, že současná cíle eh, Euro 2020 jsou zatím velice vzdálené z pohledu začlenění a mm, pracovního trhu. Mnohé členské státy mají problémy s administrativní kapacitou a zaváděním politik. Moje vlastní vláda například, eh, tam mohu vést příklad, eh, že se snaží reformovat i platové tabulky státních úředníkům a i ve zdravotnictví, tam naopak po reformě se podmínky zhoršily. SRSP by se nemělo vázat s velkou administrativní zátěží a mělo by spoléhat na informacím z dola směrem nahoru a eh, zvýšení administrativní kapacity by mělo sehrávat svou úlohu a zároveň bychom měli schop, být schopni absorbovat, eh, vstřebávat i nové cíle a komise souhlasila se zvýšením rozpočtu pro eh, toto pole, pro tuto hlavu a zároveň sám sama zvažuje i rozpočet 25 miliard na další rozpočtové období. Budu se těšit na spolupráci se stínovými eh, zpravodaji a rovněž pozměcí návrhy. Všechny vybízím, předkládejte je tak, abychom vše mohli dotáhnout do konce eh, ještě před hlasováním ve výboru. Ano, děkuji a lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů je 22. května v poledne. Máme velice těsný harmonogram, proto se obracíme na členy výboru, aby předkládali pozměňovací návrhy anglicky, abychom je byli schopni už zpracovávat do případných kompromisů. Není to povinnost, ale všem by to usnadnilo práci, pokud budou anglicky. A nyní už má slovo pan Pirinský za socialisty a demokraty. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě bych eh, rád poblahopřál panu zpravodaji, panu Sogoru Čabovi za tento návrh stanoviska. Mi připadá, že opravdu velice dobře vystihuje to hlavní, co by mělo zaznět u této důležité záležitosti. Konkrétně sdílím jeho postoj, že strategické priority EU, které jsou e, podchyceny ve výroční analýze růstu, jako například e, politiky pracovního trhu, vzdělávání, rekvalifikace, sociální začlenění, musí být dále podporovány a lépe podporovány při uplatňování, provádění toho programu. Tento program by měl být klíčovým nástrojem pro novou generaci strukturálních reform, které už pozmění své nasměrování z boje proti škrtům na podporu udržitelného růstu, podporu um, zkvétání eh, společnosti a zároveň musíme brát v potaz i ten sociální scoreboard a monitoring v rámci evropského semestru. Jedenáct zemí se nachází v kritické situaci u přinejmenším jednoho z 12 ukazatelů a um, dvě země jsou v kritické situaci u více než šesti, Bulharsko u více než pěti ukazatelů. Tam máme například chudobu, sociální vyloučení a EEET. Eh, tyto ukazatele dokazují, že strukturální reformy, jak jsou zaváděny, zatím ne všude dospěly k eh, přeměnám, které by ozdravily hospodářskou i společenskou situaci. Proto je třeba spoléhat eh, jak na hospodářských ukazatelích, tak ale i musíme poměřovat sociální stav a bojovat s rostoucími nerovnostmi. Bohužel komise nemá mm, takový celkový obrázek o tom, jak si SRSP radí s tímto neblahým stavem, ale v únoru eh, na výboru REGI pan komisař Dombrovskis eh, nám sdělil, že 27% peněz za rok 2017, které pomohly zdravotnictví a pracovnímu trhu a nyní se jedná o 21 prostředků, které budou směřovat do těchto oblastí. Tedy za leta 2017 a 2018 vidíme značný zájem členských států o tento program a právě významný podíl prostředků věnovaných zdravotnictví, sociální sféře a to poukazuje na potřebu v té oblasti. Tedy, když nyní nabízíme eh, a počítáme s navýšením rozpočtu, tak eh, je to chválihodné, ale zároveň musíme zdůraznit, že eh, zdroje budou čerpány z nástroje pro flexibilitu víceletého finančního rámce a tam by bylo i vhodné přispět pozměňovacím návrhem, který to zdůrazní pak musíme výslovně zdůraznit nutnost podpořit reformy, které pomohou členským státům vstoupit do eurozóny. Konkrétní cíle programu eh, toto umožňují. Komise přichází s návrhem nového specifického nástroje v dalším víceletém finančním rámcu, totiž příprava pro vstup do eurozóny a zdá se, že my nyní v rámci tohoto návrhu nabízíme takový pilotní testující mm, projekt který zjistí, zda se jedná o vhodný nástroj podpory. SRSP je nástroj nový, ale počítá se s tím, že bude i po roce 2020 pokračovat, jelikož máme vstupní fázi, neznáme zatím příliš mnoho údajů, není nám známo, jak dobře funguje, ale komise by měla pravidelně informovat 2017 lomeno 825 toto nařízení počítá s výročním monitorováním a zprávami, nehovoří se tam však o tom, který rok by měl být tím prvním rokem, kdy ta zpráva bude předložena a to bychom mohli napravit pozměňovací návrhem článku 16. I já se budu těšit na spolupráci se zpravodajem a s ostatními stínovými zpravodají. Děkuji. Děkuji, pane Pirinsky. Nevidím tady um, zástupce KR ani ALDE. To znamená, že přejdeme k panu Silikiotisovi za GUE NGL. Máte slovo. Hmm, děkuji. Hmm, nejprve chci poděkovat ehm, zpravodaj za tento dokument. GUE NGL však zaujme stanovisko, o kterém jsme vás informovali před 18 měsíci, když se to objevilo. Strukturální reformy, které probíhají v členských zemích. I evropský semestr nejdou směrem ochrany práv pracovníků nebo sociální koeze. Ve skutečnosti dochází k narušování koheze, růstu nezaměstnanosti a bídy i u lidí, kteří pracují. Eh, hrozné dopady eh, těchto reform, které se prosazují v rámci evropského semestru, znamenají, že pracující lidé v mnoha zemích, především v eh, regionech, kteří žijí pod memorandy jako v Řecko, trpí hrozně. A eh, to, co se stalo za posledních pár let, ani nevyřešilo krizi, eh, ekonomickou krizi. Komise, rada, trojka, které intervenují v různých zemích, vlastně E, přinášejí tuto, tuto mašinérii, která jenom zhoršuje nerovnost. V tomto rámci předložíme pozměňovací návrhy, které zdůrazní negativní důsledky tohoto všeho. Máme, mluvíme o posilování mm, člen eh, státu, sociálního státu, vytváření dobrých pracovních míst s plnými právy a umožnění vlastně eh, v rozkvětu eh, firem. Ehm, v bodě 9 a 11 zmínil zlepšování práv pracujících. Podobné věci jsou i v návrzích 3 a 8, ale nás znepokojuje eh, návrh 6, kde se mluví o financování v rámci MFF. A pak se tam mluví o strukturálních reformách, nikoli o konstruktivní politice. Takže když se podíváme na eh, to stanovisko podle této směrnice, tak uh, k tomu budeme přistupovat v otevřeném duchu s ostatními zpravodaji a e, budeme přijímat pozměňovacím návrhy ve smyslu, jak jsem již indikoval. Teď bych vrátil slovo panu Sogorovi, aby to schrn... vrátila slovo panu Sogorovi, aby to schrnul. Děkuji vám za vaše příspěvky, nemám, co bych k tomu dodal. Jak bylo řečeno, takže lhuta pro pozněcovací návrhy je 22. května. Eh, žádám, abyste je eh, dávali v angličtině, aby se dostali do kompromisu a 7. 6. to bude přijímat v výboru Ample a v Regi později to se ještě bude potvrzeno. Teď eh, dovolte, abych přešla k, zpět k pořadu jednání. Znovu pokra- budeme pokračovat elektronickým hlasováním v 14 hodin 30 minut, ale pan Pirinský ještě žádá o slovo. Vidím, že tady je bod různé, což mm, asi můžu využít. Chcete to využít? Ano. Měla jsem to říct v bodě 8. Souvisí to s praktikami, s praxí kontroly eh, eh, silničních kontrol řidičů, především eh, ve Francii a v Belgii, které vyvolávají velké obavy ze strany řidičů, kteří jsou kontrolováni. Já, je to adresováno většině poslanců, kteří se tímto zabývají, ze strany rumunských řidičů, kteří popsali případy, kdy orgány, které to kontrolují, žádají prokázání požadavků, které ještě nejsou zákonné aby strávili třetí nebo čtvrtý týden doma odpočinkem. I když ředitelé prokázali, že strávili týden odpočinku mimo vozidlo, tak dostali obrovské pokuty, tisíc, dva tisíce euro, což je neakceptovatelné, naprosto e, E, se proti tomu musíme ohradit od té doby, co byla navržena tato legislativa. A já budu toto předkládat, tedy předám to, co mě signovali ty řidiči vám. A doufám, že se tady eh, najde nějaké jasné stanovisko proti těmto svévolným kontrolám bezprávního základu velice selektivně eh, u řidičů z některých východoevropských členských zemí. Takže to jsem, na to jsem chtěl upozornit. Děkuji za tuto informaci. Uvidíme, zda eh, se o tom dozvíme víc. A možná výbor pro dopravu. I komise by měla být informována o tomto, takže potřebujeme znát více detailů a fakt. Hmm. Jinak nám to tedy, pokud ne, tak nám to připomenete. Takže se uvidíme ve 14 hodin 30 minut. na hlasování a děkuji vám za tuto eh, tady eh, ranní schůzi.